Um, ještě než přejdeme k dalšímu bodu, paní Iveta Grigule vstupuje do frakce ALG od 27. dubna 2015 a již není mezi nezařazenými.